aby jsme měli možnost právě tímto proevropským způsobem postupovat i na plenárce. Děkuji, děkujeme, děkujeme. Pane Dafe, děkuji vám všem za tuto velice dlouhou, zajímavou diskuzi. Tím končíme naše rozprávu, budeme hlasovat ve 12 hodin dneska v poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. To je představení zprávy pana Joffrea van Ordena ohledně bojování proti minám, odminování. Pan zpravodaj má čtyři minuty. Uh, uh, Děkuji, paní předsedající. Nejdříve musím říci, že je opravdu zklamáním, že se nikdy nepovedlo zorganizovat plenáce plenárce řádnou rozpravu. Těší se moje zpráva široké podpoře všem frakcí a chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za znamenitou spolupráci. Mnozí z nás se rozhodli v už 90. letech když se tedy to rozhodlo, tak jsme si byli vědomi toho, že e, kvůli nášlapným minám dochází ke ztrátě tisíců životů a mnoha zraněním a naše ozbrojené složky se rozhodly, že e, tyto protipěchotní nášlapné miny už nejsou základní složkou ozbrojeného střetu a e, angažovaly se vlády, nevládní organizace, politické, ale i vojenské složky, aby tedy zejména v těch chudších zemích, které se musí spamatovat z ozbrojeného konfliktu, už zbavili této záležitosti. Množí z nás se do toho vložili, eh, byli jsme sponzory té původní zprávy proti minám a nyní se tážeme, proč nedošlo ke znatelnějšímu pokroku, i když tento pokrok existuje. Eh, po 40 letech ještě stále ve více než 90 zemích nacházíme miny a jiné nevybuchlou munici z druhé světové války a stále ještě se na tomu věnuje obrovské, eh, věnují obrovské peněžní prostředky bez řádných výsledků. Proto chci upoutat ještě jednou pozornost na tuto záležitost, zejména, že právě evropské instituce se velice silně angažují k boji s minami a tady chci tedy složit hold komisi jako někomu, kdo tedy zejména se Spojenými státy a s Kanadou eh, je tady čelným představitelem eh, odstraňování nášladných min a mm, to, že se tam mohou nacházet i kazetové munice a jiné výbušniny a munice. E, a já jsem tuto zprávu sepisoval, e, že právě západní demokracie jsou po straně andělů, snažíme se udělat vše, aby opravdu nic se nedělo jen e, z toho, abychom se chtěli někde ukázat. A právě tato zpráva to odráží. My naopak zde hovoříme o vládách, například mm, Barma a Libie, které eh, nedávno mm, eh, za položili právě rozkládají miny. Rovněž různé povstalecké skupiny, zejména FARC, se snaží e, improvizovanými výbušninami e, ohrožovat nejen své e, jakoby soky nebo mm, tak, ale i civilní obyvatelstvo. Doufejme, že zamezíme tomu, aby každý den přicházeli o život nevinní občané. V lednu jsme zorganizovali seminář, kterého se účastnila mezinárodní kampaň proti minám, Ženevské eh, středisko, Mezinárodní výbor Červeného kříže, Slovinský mezinárodní vzájemnostní fond, a rovněž i naše vnější služba. Měli jsme i více zpráv od mnoha jiných organizací, jež nebyly přítomní a jedním z výsledků bylo eh, jednoznačná shoda, že komise by znovu měla eh, obnovit jednu eh, položku rozpočtovou, která se tomu výslovně bude věnovat. Ale mnohé země se nacházejí v hospodářských problémech a právě proto chceme, aby priority byly v těch státech, které potřebují pomoc nejvíce a zároveň chceme vybízet ty státy, které si to mohou sami dovolit, aby vkládali více peněžních prostředků do odstraňování svých min mnoho zemí, jako například Angola, příliš spolehají na finanční pomoc jiných států a přitom by si to mohli dovolit. A pak jsou jiné státy, jako Bosna, kde už konflikt um, není, ale mnoho ještě je tam nevybuchlých eh, min a jiných zařízení, které brzdí hospodářský vývoj. Potřebujeme se soustředit zejména na proškolování těchto odborníků, kteří budou mě odstraňovat a chci vyjádřit přesvědčení, že lepší koordinaci eh, prioritními seznamy a šířením eh, osvědčených postupů, spolehlivější zprávy, lepší využívání peněžních prostředků, to všechno povede k tomu, že eh, se možná někdy dožijeme světa bez min a doufejme, že to bude i realistická eh, představa. Děkuji panu Fan Ontonovi za tuto prezentaci a nyní eh, Catch the Eye a máme tady eh, paní Basesku jako první. Děkuji paní předsedající. Zpráva paní Van Ordena o opět e, otevírá debatu o bezpečnostních rizicích pro Evropu, protože nášlapné miny byly také používány v balkánském konfliktu a vedly k mnoha obětem. Eh, čištění této oblasti trvá dlouho, ale zatím nemají všechny země k dispozici finanční prostředky pro tyto operace. Proto návrat obyvatelů do příslušných oblastí je složitý, protože by mohlo dojít ke zranění. Je také třeba, abychom využili dárcovských prostředků na vyčištění oblasti. Také územní orgány se musí do tohoto území a zapojit. V této souvislosti eh, se obracím na specializované nevládní organizace tak, aby také usilovali o ukončení těchto rizik. Děkuji paní Basesku a nyní paní Kopa paní předsedkyně, socialisté a demokrati vyjadřují své zadosti učinění že hodláme bojovat s nášlapnými minami po smlouvě v Otavě. My také jsme spokojeni, že v čele tohoto boje je Evropský parlament a bojuje za svět bez nášlapných min. Samozřejmě také mnoho lidí eh, bojuje s následky zranění v důsledku těchto zbraní. V budoucnosti musíme ještě dosáhnout lepších úspěchů a výsledků musí musíme se dívat na celistvou situaci a vytvořit takovou situaci, že bychom chránili větší eh, skupiny obyvatel. Musíme mobilizovat na mezinárodní úrovni proti nášlapným minám, ale i proti ostatním zbraním. Je třeba více také zdůrazňovat školení, vzdělávání, pomoc obětem. Často to bývají také děti. Děkuji zpravodajce zpravodaji za skvělou zprávu, kterou předložil, ale chci také poděkovat za spolupráci všech stínových zpravodajů. Děkuji paní Kopa, paní Lunáček. Děkuji, děkuji paní předsedající. Já bych jako jedna ze stínových zpravodajů poděkovala panu zpravodaji za skvělou spolupráci. Vznikla skvělá e, zpráva a vy jste také zapracoval hodně našich pozměňovacích návrhů. Je také škoda, že nevedeme obecnější debatu. My jsme diskutovali o této záležitosti také v AFETu a v květnu koalice několika nevládních organizací zveřejnila zprávu a já bych vám ho chtěla ukázat a to je o odminovávání a týká se to také kazetové munice a e, protože jde také o to, že jsou tady e, pojišťovny a jiné finanční organizace, které financují výrobu kazetové munice. Proto vyzývám členské státy, komise a radu a národní parlamenty, aby podporovali iniciativu této těchto nevládních organizací tak, aby se dále neinvestovalo do výroby těchto nebezpečných zraní. A nyní má slovo pan Obermajer. Děkuji, paní předsedkyně. 100 milionů nášlapných min se máme po celém světě a z 70% jsou oběti civilní osoby. Otavská úmluva je krok správným směrem, ale i v EU bychom se měli podívat na naše členské státy a například v Linci máme doposud 66 let po válce mnoho nevybuchlých min a bomb a ty musí být také vždy odstraňovány. A to stojí hodně peněz. Také se tady hovoří o směrnici o ochraně zdraví na pracovních místech. To znamená, že bohužel musíme konstatovat, že nadále ještě máme tady problém s nevybuchlou municí z druhé světové války v Evropě. A nyní pan Kelam. Thank you very much, madam. Děkuji. Pan kolega Van Orden přišel s velice eh, dobře načasovanou, skvělou zprávou, eh, výborně připravenou díky spolupráci odborníků. Mezitím Pokrok je znatelný, ale nerovný a zejména zpráva poukazuje na ty země, které ještě ne, se nepřipojily ke smlouvě proti minám, například Rusko, které má mnoho uživatelům. A rovněž existence obrovských skladů a země, které mají ještě zásoby. Čína a Rusko mají mezi sebou 125 milionů min. Problém je rovněž eh, odstraňování min. Některé země se eh, právě neujímají své odpovědnosti a neodminují eh, své území, spoléhají naopak na zahraniční pomoc. A další věc, na kterou poukazuje zpráva, je pomoc obětem postiženým a tady je třeba veliké mezinárodní solidarity, jak eh, peněžní a i jiné. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci postupu ke HDI a konečně paní komisařka ještě má slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, velice vítáme tuto zprávu, která se týká pokroku v odminování pana van Ordena. Eh, souhlasíme, že už pokrok je znatelný v té otázce, ale že nicméně ještě toho máme mnoho před sebou, zejména eh, v vztahu k nejzranitelnějším zemím, které i nadále budou potřebovat eh, pomoc, rozsáhlou pomoc, zejména pomoc obětem. Eh, naším konečným cílem je dožít se úplného odstranění eh, nášlapných min a zároveň eh, vyřešení sociálních a hospodářských problémů, které se s tím vážou. Zpráva správně poukazuje na to, že zatímco se snižuje počet nových obětí, stále ještě mnohé starší oběti se nedočkali pomoci a tady máme mnoho tedy výzev v humanitární oblasti. Zpráva správně poukazuje na obrovské úsilí, jež již vyvinuli mezinárodní organizace a e, v rámci toho právě i členské státy Evropské unie kolektivně skýtají politickou, e, finanční a i vědecky založenou technickou podporu e, této iniciativě. Finanční pomoc je téměř 1,8 miliard eur za posledních deset let a to znamená téměř 50 toho, co se v rámci pomoci tedy nabízí. Naše pomoc má mnoho podob. Eh, jednak eh, společné iniciativy, na mezinárodní úrovni, například podpora odminování, podpora eh, otavské úmluvy. Zvyšujeme úsilí, abychom vyžadovali eh, důsledné dodržování této úmluvy a rovněž přicházíme s novým rozhodnutím rady po té druhé eh, kartagenské konven, kon, úmluvě, která vlastně se odehrála eh, v Kartageně v roce 2009. Kromě toho unijní rozpočet přispěl dalšími 400 miliony eur to je na období od roku 2002 do roku 2010. Za třetí, shodli jsme se v tom, že bude nutné znovu přeskoumat eh, pokyny v rámci Evropské ekologické iniciativy a e, nasměrování, e, odminování, sladění s národními programy a další podpora vzájemného propojování těchto programů s otázkami bezpečnosti, což vyžaduje, aby země příjemci učinili z odminování jednou z priorit. Rovněž jsme se shodli, že se soustředíme na vývoj e, větší místní kapacity a že budoucí iniciativy by měly se soustředit na ty země, které si nejsou schopny pomoct sami. Nakonec bych ráda ujistila všechny poslance, že určité aktivity v rámci odminování byly rovněž financovány z nástroje stability, eh, reakce na eh, eh, neblahé události a například v Pakistanu, v Severním Sudánu, Jižním Sudánu nebo ve Sri Lance rovněž z jiných zdrojů. A na závěr bych ráda podtrhla zásadní aspekt, který ve zprávě pokryt není, totiž Máme obavy ze zvyšujícího se počtu oběti min, které pokládají nestátní subjekti. To je velice vážný vývoj, vážný jev a to musíme zvážit, jak to zapadá do kontextu Otavské úmluvy. A nakonec bych vás chtěla ještě ujistit, že i pro nás, pro Evropskou unii, to bude zásadní součást um, činnosti vnějších složek a děkuji za tuto zprávu. Děkujeme. Děkujeme. Paní komisařko, a nyní můžeme ukončit naši debatu až do 12 hodin, kdy začneme hlasování. Děkuji.